Uh, Vážení kolegové, zahájíme schůzi zkrátka proto, že nás čekají velice dlouhé, dlouhá hlasování a komplexní hlasování. A do doby, když přijdeme ke zprávě pana Bonyho a k hlasování, tak už tady jistě všichni budou, takže mi dovolte začít. Začínáme s šestiminutovým spožděním. Bod jedna přijetí pořadu jednání, pakliže nejsou námitky, tak je návrh pořadu jednání přijat. Bod 2. Sdělení předsedy. Dnes máme Nemáme bohužel tlumočení v dánštině, malčtině, maďarštině a gejlštině pro dnešní den. Dále schválení doporučení koordinátorů podle eh, článku 205. Jmenování zpravodajů. Eh, předseda byl nominován zpravodajem k návrhu implementačního rozhodnutí rady schvalu, schvalující eh, dohodu operační strategické spolupráce mezi Gruzí a Europolem ze strany Europolu. Pan Bony, EPP, je jmenován zpravodajem eh, pro výměnu informací a systém včasného varování a hodnocení rizik pro nové psychoaktivní látky. Paní Makovej z ECR má na starosti zprávu zavedení Eurodaku pro porovnávání otisků prstů e, v rámci efektivní aplikace nařízení 604.2.0136. E, předchozí zpravodaj byl pan Kirkhope, ale ten je teď v důchodu. A pan Dalton z ECR bude mít na starosti zprávu pana Kirkhopa rovněž. Výměna informací o příslušnících třetích států v rámci systému ECRIS. Spravodajové pro stanoviska. Paní Veržia z GUE NGL byla jmenována navrhovatelkou stanoviska na téma řešení pohybu uprchlíků a migrantů, role vnější činnosti EU, příslušný výbor je AFED. A já se ptám, zda výbor potvrzuje tato, tato jmenování podle článku 205. Ano, takže je to potvrzeno. A teď dvě rychlá sdělení. Doufám, že všichni máte hlasovací kartičky, budete je potřebovat. A pokud vím, tak by tady měl být také eh, německý televizní štáb eh, z, z ProSieben. A měli by už teď být v místnosti, takže až uvidíte kameru, tak se nedivte, je to německý štáb, který s vaším dovolením tady bude natáčet. Teď, kolegové, jdeme na bod 3, tedy ten jeden bod před hlasováními. A tedy to je robotika a občanskoprávní postupy. E, my jsme přidružený výbor, podle článku 54 pan Bony jako zpravodaj představí návrh stanoviska a rovnou dostane slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Výbor Jury pracuje na této zprávě k občanskoprávním pravidlech pro robotiku a výbor Libe je předlužený podle článku 54 rozvoj robotiky a umělé inteligence přinese eh, pozitivní dopad na hospodářství EU, ale je zde celá řada problémů a hrozeb. Z hlediska výboru Libe jsem připravil návrh stanoviska, který eh, se soustředí na aspekty respektování základních práv, rozvíjení a provoz robotů eh, a umělé inteligence, jak eh, vidíte. Věnoval jsem část stanoviska etickým zásadám. Jsem totiž přesvědčen, že toto je velice důležité pro sektor robotiky a umělé inteligence. Takovéto principy, které budou respektovat eh, základní práva, musí být aplikovány od začátku procesu navrhování takovýchto zařízení. Další část jsem věnoval ochraně soukromí a údajů. A tam vyzývám potom, aby budoucí legislativa EU zahrnovala ustanovení o ochraně osobních údajů, včetně principů soukromí, a to takzvaně by design a by default, to znamená od začátku na navrhování přes standardní, soukromí jako standardní nastavení. Například jsou to případy využívání kamer u robotů a zařízení e, umělé inteligence, která musí být používána v rámci právního rámce EU o ochraně soukromí a osobních údajů. Další část jsem zasvětil bezpečnosti údajů, datových systémů a datových toků. Jsem přesvědčen, e, že je zásadní v této oblasti zohlednit, že roboti budou propojeni e, s několika dalšími zařízeními například. Kromě toho zdůrazňuji nutnost vyvinout systémy rozpoznání hlasu, což bude klíčové pro komunikaci mezi roboty a lidmi. Zavádím zde také odkaz na drony, což reflektuje stanovisko Libe přijaté v loňském roce na toto téma. A v neposlední řadě zde mám rovněž součást která se týká kodexu chování ohledně eh, soukromí a otázek bezpečnostní údajů v oblasti robotiky a umělé inteligence. Tato část je velice důležitá, protože bude řešit problémy, které designéři nebo operátoři robotů budou každodenně řešit. Proto je, myslím, vhodnější mít takovýto kodex chování co nejdříve, tak abychom se později vyhnuli nedorozuměním a nepořádku, abychom pak eh, nebyli pod tlakem redundantní eh, legislativy. Proto je nutno mít toto na samém počátku rozvoje této oblasti. Potřebujeme pravidla v těch oblastech, které jsem zmínil. Eh, přičemž termín pro pozměňovací návrhy 11. října a hlasovat ve výboru LIBE musíme nejpozději 17. listopadu. Pokusíme se, a já prosím, pane předsedo, aby to bylo dříve, protože Jury bude hlasovat na konci listopadu a bylo by vhodné, aby naše stanovisko už bylo k dispozici předtím, aby eh, se, eh, si jej mohli přečíst i další výbory. Děkuji vám, pane Bony. Měl jsem zmínit, že hlavní výbor je Jury, ale jak zaznělo na schůzích koordinátorů, tak celá řada otázek jako soukromí a tak dále, tak eh, to už máte, eh, to už máte změno a bereme také na vědomí, že chcete hlasovat dříve než 11.11. 11. Eh, jsou nějaké další příspěvky stínoví zpravodajové, kteří tady jsou? Paní Anderson, prosím. Děkuji. Ráda bych využila tuto příležitost k tomu, abych přivítala eh, tento návrh stanoviska, abych eh, poděkovala panu, spra- eh, panu navrhovateli, kterou do toho zatím vložil. To stanovisko je velice solidní, bez pochyby, a většinu jeho aspektů vítáme. Bereme na vědomí, že robotika a technologie dron za poslední dobu hodně pokročily a bereme také na vědomí většinou pozitivní a konstruktivní aplikace takovýchto technologií. Ráda bych zejména eh, poděkovala za práci výzkumného centra v Mickey and I, za jejich využívání robotiky v zdravotnictví. Já jsem to zařízení navštívila a je potřeba je pochválit, poblahopřát jim ke snahám v této oblasti. Je potřeba zajistit, aby veškerý pokrok v této oblasti se jednak řídil nejpřísnějšími etickými a lidskoprávními standardy, co se týká soukromí a ochrany údajů, ale je potřeba také zajistit, aby tato technologie se aplikovala pouze konstruktivně a progresivně a se sociálním ohledem. Já jsem si velice pečlivě vyslechla to, co říkal pan zpravodaj a mohu jedně podpořit pokroky v této technologii, například v oblasti medicíny a výzkumu nebo zachraňování osob, by měly být oblasti na které se EU zaměří a které bude prosazovat, je potřeba za, zajistit, abychom zde postupovali vpřed, aby například Evropský výzkumný fond eh, nebyl používán k eh, dalšímu rozvoji vojenských zařízení. A to je jedna věc, o kterou já si dělám o obavy. Eh, finanční prostředky by neměly být eh, dávány k dispozici systémům, které mají takzvané dvojí použití, to znamená jak civilní, tak vojenské. V tomto smyslu předložíme k návrhu stanoviska několik pozměňovacích návrhů a těšíme se na podporu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a ještě jednou blahopřeji panu navrhovateli. Děkuji. Jsou tady nějaký další stínoví zpravodajové? Ne, eh, pokud ne, nebo nemáte nějaký závěrečný komentář? Velice stručně děkuji za mm, tvoření tohoto tématu související s výzkumem, protože by to mělo být um, um, systém, který musíme zvážit jeho implementaci. Máme pozměňovací návrhy a já budu v kontaktu se všemi stínovými zpravodaji naše příspěvky za Libe eh, je mm, spolupráce se stínovými zpravodaji je eh, důležitá pro konečnou, konečný výsledek této zprávy. Děkuji, pane Bony, toto je velice zajímavé téma pro náš výbor. Vážení kolegové, budeme hlasovat v 8 hodin. Mnoho z vás tady, mnoho eh, kolegů tady není. Ale já bych chtěl pokračovat tedy s těmi, co tady jsou. Mí oblíbení členové tady jsou, ale to asi nejde takhle. Takže děláme přestávku do 8 hodin, pokud souhlasíte. Ano, mrzí mě to, paní Krisbeck, ale musíme hlasovat až 8. Znamená to 10 minut. Můžeme počkat 10 minut?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 Záchody jsou nalevo, jsou, jsou velice hezké. To není vtip, takže využijte toho a začneme v 8 hodin.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 If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Eh, usaďte se prosím, ať můžeme začít s hlasováním. Eh, jenom se ověřuji, že všichni mají hlasovací karty, vložte. No, pokud je nemáte, tak, je, tak nám prosím vás dejte vědět, abychom to mohli započítat. Zvedněte ruku, kdo nemá. Teď je ten okamžik se vyjádřit. Takže předpokládám, že všichni je mají, když se nikdo nehlásí. A ještě vás poprosím o klid. Okay, colleagues, I'll try and move through this as quickly as possible. I know it's... Snažme se to udělat co nejrychleji, já vím, že je pozdě, ale eh, musíme s tím pohnout. Teď jsme bodu čtyři. Nejprve je to návrh doporučení Jde o uzavření dohody mezi Evropskou unii a Čínou o krátkodobých vý, krátkodobé vyzabavenosti pro držitele diplomatických pasů. s Spravodajem je Bodil Valero, žádné podněci že nebyly, jenom se ptám zpravodajky, jestli eh, chce něco říct, nechce, takže můžeme rovnou přijít hlasování a eh, můžete hlasovat elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Bylo to schváleno 45 pro 2 proti 1 zdržel a já přeji paní zpravodajce. A nyní kolegové můžeme přejít k druhému hlasování. což je boj proti korupci a následné opatření po usnesení Krym. Zpravodajko je Laura Ferrara. Chtěl bych jen pro kolegy poznamenat, že tady je ta technická chyba v tom závěrečném hlasovacím seznamu té zprávy. A sice se to týká pozměňovací návrh 38, ty nejsou pokryty kompromisem 2 nebo pozměňovacím návrhem 5 a bude se o nich nyní hlasovat. Doufám, že Eh, to všichni pochopili a teď eh, můžeme začít. A ještě předtím bych chtěl se zeptat paní Ferrari, jestli chce k tomu něco dodat. Ne, nechce, takže přecházíme k hlasování. Číslo 14 můžete hlasovat. So colleagues on that, the S&D have one full member. SAD mají o jednoho poslance navíc. Paní Sipl by možná to mohla nějak skoordinovat. You're okay. How did that happen? Okay, the vote is closed. Končím hlasování, teď do pořádku. Přijato. 15, můžete hlasovat. closed. Končím hlasování. Přijato. 16, můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 17, můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací dáme číslo 20. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 22. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 23. Hlasujte, prosím. Končím. Přijato 24. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 25. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 26. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. Kompromis 2. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. 34, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 40, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 41. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 43. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 46. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 48. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. 50. Končím hlasování přijato. Kompromis 3. Končím hlasování. Přijato. 58. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Končím. Zamítnuto. 63. Končím. Přijato. 64. Končím. Zamítnuto. Kompromis 4. Můžete hlasovat. Končím hlasování přijato. Kompromis 5. Nejprve část 1, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď kompromis 5, část 2, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 37. Pozměňovací návrh 37. Můžete hlasovat. Amendment 37, the vote is open. Still. Hlasujeme o, hlasujeme o pozměňovací návrh 37. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 38. Já jsem eh, na to poukazoval na, eh, před hlasováním. Paní Sipo se to určitě pamatuje, někdo jiný mě neposlouchal. Pořád ještě můžete hlasovat o poznávací návrh 38. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 86. Končím. Přijato. 110. Končím. Přijato. 111. Končím hlasování. Přijato. Procházím tím rychle, já vím, ale mám před sebou dlouhé hlasování. Pokud chcete, abych zpomalil, tak klidně zpomalím. Paní Sargentini nechce, abych zpomalil, tak půjdu stejným tempem. Kompromis 6, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 108, první část. 108, první část, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 108, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Končím. Zamítnuto. Kompromis 7. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. 57. Můžete hlasovat. Končím. Přijato. 121. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 124. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Eh, část 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 132 a 133 jsou totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 134. Končím. Přijato. 135. Končím. to. Kompromis 9. Končím hlasování. Přijato. 138. Končím hlasování. Přijato. 139. Končím. Přijato. 139. 140, eh, pardon, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 141. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10, první část, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10, eh, druhá část. Končím hlasování. Přijato. 145. Končím. Přijato. Kompromis 11. Končím. Přijato. 151. Končím hlasování. Přijato 152. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12, ne, 100, pozměňovací návrh 161. Končím hlasování. Přijato 163. Končím hlasování. Přijato 166. Končím hlasování. Zamítnuto. 167. Končím hlasování. Zamítnuto. 168. Končím hlasování. Přijato. 169. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Končím hlasování. Přijato. A 173. E, Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Končím. Přijato. 179. Končím hlasování. Zamítnuto. 180. Končím hlasování. Zamítnuto. 181. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15, první část. Končím hlasování. Přijato. Druhá část kompromisu 15. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Eh, Končím hlasování přijato. Kompromis 17. Končím hlasování. Přijato. 188. Končím hlasování. Zamítnuto. 189. Končím hlasování. Přijato. 190. Končím hlasování. Přijato. 191. Končím hlasování. Přijato. 193. Končím hlasování. Přijato 194. Končím hlasování. Přijato 196. Končím hlasování. Zamítnuto 197. Končím hlasování. Přijato. 198. Končím hlasování. Zamítnuto. 199. Končím hlasování. Přijato. 200. Končím. Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. E, Poznávací nám číslo jedna. Končím. Přijato číslo dvě. Končím hlasování. Přijato číslo 3. Končím. Přijato číslo čtyři. Končím hlasování. Přijato. Číslo pět. Číslo pět. Mohli bychom eh, vzít ten zbytek od 6 do 13 jako celek. Od pěti do třinácti, nebo jsme teď už jsme od pětce, ještě ne. Takže od pětky do třinácti jako jeden celek, jestli s tím souhlasíte. Ne. Není tady souhlas, takže číslo pět. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 6. Končím hlasování. Přijato. Sedm. Končím hlasování. Přijato. Osm. Končím hlasování. Přijato. Devět. Končím. Přijato. Kdo to nechtěl, aby jsme hlasovali unblock? Eh, číslo 10. Končím hlasování. Přijato. 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 12. Čím dál tím víc lidí hlasuje pro, evidentně to, tím končím hlasování. Přijato. 13. Můžete hlasovat. Kenko, ještě pořád musíte hlasovat. Prostě musíte. Končím. I to bylo přijato 47 pro, nikdo proti, ale 8 lidí se zdrželo. To znamená to, že už jste unavení, anebo opravdu se zdržujete hlasování. Teď, <clears throat> omlouvám se, ale je tady hodně stanovisek jiných výborů, i ty musíme probrat, takže eh, pojďme se na to vrhnout co nejrychleji. Bohužel to nemůžeme dělat en blok. Nemůžeme zrušit výbor pro rozpočtovou kontrolu. Ne, nejde to tady vzít jednotně, eh, takže to musíme vzít eh, po jednom. Eh, nejprve výbor DV a jeho stanovisko odstavec 1. Odstavec 2. Končím hlasování. Zamítnuto. 4. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 5. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 8. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato odstavec 9. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Končím hlasování. Přijato. 14. Končím hlasování. Přijato. A teď stanovisko eh, kont, odstavec 5. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 7. Končím hlasování. Odstavec 8. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 12. Končím hlasování. Odstavec 13. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 14. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 18. čím hlasování. 19. Končím hlasování. Eh, odstavec 20. 19 bylo přijato, eh, odstavec 20. Končím hlasování. Přijato. 22. Končím. Přijato. 24. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Eh, 28. Končím hlasování. Zamítnuto 29. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní úvodní ostanovení výboru KONT, eh, úvodní ostanovení B. <clears throat> Končím hlasování. Přijato. D. Končím hlasování. Přijato. A nyní eh, závěrečné hlasování, jmenovitě prosím. Končím hlasování. 48 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, takže zpráva byla přijata. Blahopřeji prodejce Lauře Feraře. Kolegové, teď se dostáváme k poslednímu hlasování. Děkuji vám všem za trpělivost, je to skvělé, ačkoliv je to velice dlouhé hlasování. Yes, please. The rapporteur to take the floor. no So colleagues, um, we'll go straight to the next... Kolegové, jdeme rovnou hlasovat. Opět je to velice dlouhé hlasování. Děkuji vám vše za trpělivost a disciplínu. Jsem vám velice vděčný. Je to, jde to skvěle. Takže opět tak, ale už prosím, kolegové, ano? Eh, doporučení komisi o zavedení eh, mechanismu Evropské unie pro demokracii, právní stát a základní práva. zpravodajkou je Sofie Intveld. Než budeme hlasovat, chce spravodajka něco říct? Eh, jenom chci poděkovat, pane předsedo, všem stínovým zpravodajům, všem, kteří předkládali pozměňovací návrhy spolu s pravodaj s AFKO a všem zaměstnancům. Velice jsem si užila. No, nebudu vyjmenovávat všechny, ne? E, myslím si, že toto byl velice pozitivní, konstruktivní proces a jsem velice vděčná za to, jak to proběhlo a doufám, že mohu být vděčná i za výsledek hlasování. E, děkuji, Sofí. Takže s tím jdeme hlasovat. No, potrvá to skoro až hodinu, ale když budeme dobře spolupracovat, tak to půjde rychleji. Jedna poznámka, ale už se opravdu utište. Pokud budete všichni tiší, tak to zvládneme rychleji. Návrh 651 je stažen, což nám právě řekla paní Holmajerová. Takže si to poznamenejte, jdeme na to. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 268 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 270 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromis 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 283 eh, ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 284 zahajuji hlasování. A pozor. Omlouvám se. 284 284 má ústní změnu paní Spinelli. Já se omlouvám, já už jsem unavený. Musíme zkontrolovat, zda je někdo proti té ústní změně paní Spinelli. Opozice není, takže budeme hlasovat. 284 zahajuji hlasování. A omlouvám se za zmatek. Konec hlasování. Přijato. 28 28 Ano, 288. 288. Zahajuji hlasování. A už to, už to jede, ano. Takže hlasujte. Hlasovali všichni o 288. Ano, konec hlasování. Zamítnuto. Dva osm devět, zahajuji hlasování. Tak teď, takže 289 znova? Ne. Takže stále zahájeno hlasování a teď končím hlasování. Zamítnuto. 290, ústní změna, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Asi i ten stroj už je utahaný. No nic, kompromis 18. Zahajuji hlasování, první část. Konec hlasování. Přijato druhá část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 295, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 296. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 19a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 3.1.1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Zahajuji. Končím. Přijato. Návrh 3.2.1. 1. A pozor, kompromis... Kom... A já se omlouvám. Ano, 3, 2, 1 je to tak. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 3, 2, 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 323 a 324 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 327. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 3, 2, 8 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 329 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 3, 4, 0. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 3, 4, 1 a 3, 4, 2. Identické. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 3, 4, 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 22. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 370. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. E, přijato. 399 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 400 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 402 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď ehm, body odůvodnění, blokové hlasování 23 až 31, 36, 43 až 45, 48 až 52, 54, 58, 65 zahojí hlasování. Nevím, proč jsem to tak vyjmenoval, asi už jsem utahaný. No nic, eh, konec hlasování. Přijato. Takže eh, právní východisko 2, 4, návrh 4, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 5, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže šestka, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Sedmička, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato devítka, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto desítka, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh jedenáct. Zahajuji hlasování. Je to jedenáctka. Ze sálu se ozývají protichůdné názory. Návrh 11, říká pan předseda. Hlasujte. Bod 11. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 16, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 17, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 18, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 21. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 32, 33, 34 a 35 jsou identické. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 37 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 38 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 39 a 40 jsou identické. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 42, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 46, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 47, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 53 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 59 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 60, 61, 62, 63. Identické zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 66. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 67 a 68 jsou identické. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 69. Ne. Nedělá se 69? Aha, 69 byla stažena. 71. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 72. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 73. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 74. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 75. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 83. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 88 zahajuje hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 89 zahajuje hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 90, 91 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto, kompromis 3, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 96 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Všechno v pořádku? Výborně. Přijato. No, dobře. Dokud hlasujete, tak je mi to jedno. 97 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 105. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 1.06. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 118. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 1, 3, 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Kompromis 8 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 139 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 141 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 1, 4, 7. zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 1, 4, 8. zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 149 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 161 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto kompromis 11, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 173 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 174 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 175. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 176. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 177, 178 jsou identické. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 179 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 1.8.0. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 183. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 184. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 185. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 186 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 187 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 188. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 189. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 199 a 200 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 202, 203 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 20, 4, 205, 206 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 209, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 207, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 2.1.0. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 2.1.1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 208, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 221. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 222. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato do 2, 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 224. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 225. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 2, 4, 5, Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 2-5-0. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 2-5-2. Zahajuji hlasování. Co se děje? Konec hlasování. Zamítnuto. 5, 4 identické. Ne. Co tady s tím? A 3 a 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 256, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ne, nemůžeme to dělat e-mailem, pánové. Zamítnuto. Takže eh, to jsou základní práva, e-mailem to prostě nejde. Takže teď eh, jdeme na přílohu, eh, detailní doporučení číslo 404. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 4, 6, 3 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 zahajuji hlasování. A omlouvám se, číslo 464 zahajuji hlasování. Stále otevřeno 464. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 5, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 6, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Tak, teď už to jde rychleji. Kompromis 8, zahajuji hlasování. Tak, už jsme u konce téměř. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 9, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 11 eh, teď. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. Návrh 6, 6, 2, 9, 3, 0 jsou identické, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Co dál? 6. 3, 1. Zahajuji hlasování. 6, 3, 1. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 642. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 641. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 640. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 647. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 648. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 649 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 650 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 651 se stažen. 652 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 653, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 654. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Může odůvodnění citace blok. Otevírám hlasování. blokové hlasování, citace a body odvodnění. To nebudu mm, opakovat. Pozměňovací návrhy. Takže blokové hlasování, otevírám hlasování. E, dobře, takže v pořádku. Takže máme různé názory. Takže blok eh, hlasování končím, přijato um, návrh 408, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato 409, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 411, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 413, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 414, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 415. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 420. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 421. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 422. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 423. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 420, 425, 426 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 420, 428 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 429 bylo také identické. 430, 431, 433 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 432 a 435 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 433 a 435 otevírám hlasování a končím hlasování. Přijat 436 a 437 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 440 otevírám hlasování. Končím hlasování. Takže 440, vydám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Čtyřista čtyřicet jedna vírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 442 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 443 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 444 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 445 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 446, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 447, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 448. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 449. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 454. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se ke stanovisku AVKO. AVKO 4, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. A v kod 9 otevírám hlasování. Končím hlasování přijato a v kod 10 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. A v kod 13 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. A v 14 otevírám hlasování. Čím hlasování zamítnuto. A v 18 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k mm, závěrečnému hlasování jmenovitě, takže otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Doufám, že ano. Končím hlasování. Je to přijato. 41 hlasy, 11 proti 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Děkuji vám, kolegové, za vaši trpělivost při tomto dlouhém hlasování. A to je konec hlasování a konec schůze, pokud není nic k bodu různé. Hello. Hello. Mr. Chairman, I would, ich möchte ein Minderheitenvotum ankündigen. Já chci oznámit menšinové hlasování. Máme písemné stanovisko k článku 56, ano, dobře. Uh, minority declaration, which is to the, the paper. Yeah. I guess so, yeah. Sorry, um, Sorry, Mr. Jurek, I'd actually closed the meeting. Is a point? Pane Jureko, já už jsem ale uzavřel schůzi. Je to procesní námitka? Já už jsem tu schůzi ukončil, no ale pokud jste si toho nevšiml, tak tedy pokračujte, no. Děkuji. pan Ujazdovský a já předložíme protisprávu vůči této zprávě, protože si myslíme, že tato zpráva otevírá cesty k tomu, aby se porušovaly evropské smlouvy. Protože tady zkrátka zasahujeme do kompetencí ostatních. Děkuji vám. Konkrétně rady. Ano, v pořádku, pane Jureku, předseda bez mikrofonu. Předseda stále bez mikrofonu colleagues are ask, just, just for colleagues are asking about No, kolegové se eh, ptají na to menšinové stanovisko podle článku 56. Mají kolegové právo do 200 slov představit menšinové stanovisko podle článku 56 jednacího řádu, což je naprosto v pořádku. Dva kolegové o toto právo požádali, takže to se samozřejmě povoluje. Takové stanovisko smějí předložit, pakliže si to přejí. Pakliže není nic do bodu různého, tak tentokrát definitivně ano, podle článku 56 můžete. Takže teď končím schůzi. such a difference when you